zprávu paní Hennis Plaschert, doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy o zpracování a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do USA pro účely programu pro sledování financování terorismu. Jak víte, Evropský parlament eh, zahájil již mnoho činností zaměřených na tento cíl. Evropský parlament je eh, zvolen eh, přímo evropskými občany a my jsme zodpovědní především za práva občanů za jejich prosazování. Proto musíme bdít nad právy občanů. Jsme si toho velmi dobře vědomi, protože to je naše prvotní zodpovědnost. A současně si také uvědomujeme, jak, významné, eh, jak významná je dohoda SWIFT. A to z mnoha důvodů. Proto e, veškerá činnost e, týkající se tohoto tématu eh, pro nás byla velice významná. V posledních měsících eh, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. V listopadu jsem napsal dopis eh, tehdejšímu předsedovi rady Reinfeldovi a žádal jsem, aby bylo odloženo rozhodnutí A to proto, aby Evropskému parlamentu bylo umožněno se účastnit celého postupu podle Lisabonské smlouvy. Jak víte, k tomuto nedošlo. A e, Evropská rada se rozhodla e, sama o dohodě SWIFT. Bylo to 30.11. E, v prosinci jsem opět napsal panu Reinfeldovi dopis s tím, že Evropský parlament očekává dvě věci. A to zvážení našeho nového, naší nové pozice ohledně vyjednávání o definitivní dohodě a e, také požadavek e, na informace při vyjednávání. Analogický dopis jsem také poslal panu Zapaterovi, který nyní předsedá Evropské unii. To, co jsem napsal 21. prosince, jsem zopakoval ještě jednou 8. února. Poslal jsem také dopis panu předsedovi komise Barozovi eh, a byl jsem v kontaktu eh, s představiteli americké vlády, s paní Clintonovou. Obdržel jsem dopis, který Eh, definoval stanovisko vlády Spojených států ohledně SWIFTu. Možná o tom všem už všechno víte, protože tyto dokumenty jsou dostupné, stejně jako dokumenty, které jsem již distribuoval politickým skupinám. Takže je eh, můžete číst, máte k dispozici. My žádáme plné informace a to proto, abychom zodpovědným způsobem mohli rozhodovat o takto důležité otázce. Veškeré tyto Eh, naše činnosti se dnes budou zaměřovat na rozpravu, která je nesmírně závažná a já jsem velice rád, že zde jsou zástupci rady, kteří zde budou moci promluvit a že je tu také zástupce Evropské komise. Budou eh, zde hovořit, eh, posléze mi povede na rozpravu a pak budeme rozhodovat o tomto tématu. Můžeme tedy zahájit nyní rozpravu. Jako první předávám slovo eh, paní zpravodajce. Hennis Plaschert, prosím, máte slovo. Now, um, let me start by saying... Ráda bych na úvod řekla, že očekávám, že Evropská unie bude moci eh, jednat jako rovný rovný se spojenými státy. A myslím si, že rámcová dohoda musí být eh, otevřená, spravedlivá a transparentní, abychom správným způsobem mohli řešit to, jakým způsobem má EU spolupracovat eh, se spojenými státy ohledně také předávání těchto údajů o finančních transakcích. Využívání údajů k boji proti terorismu je nezbytné. Ale ráda bych řekla jasně toto. Evropští občané musí mít příležitost, eh, mít důvěru eh, v to, že se správně zachází z jejich údaje a že mají dost bezpečnosti. Rada nedostatečným způsobem eh, podporovala právě toto. Dočasná dohoda je tedy odchylkou od evropského práva a oproti tomu, jakým způsobem by se měly získávat a využívat eh, údaje. A to především na eh, soudní eh, příkaz a především by se mělo jednat o jednotlivé transakce, nikoli o hromadné převody. Tímto způsobem, jak to chce tato rancová dohoda, by ovšem byly převáděny hromadně údaje my bychom chtěli omezené eh, požadavky SWIFT, ale chce přenášet eh, hromadně tyto údaje, čím se porušuje normativa evropská eh, pro využívání osobních údajů, jako je proporcionalita a skutečná nutnost. Toto nestačí omlouvat jen tím, že zapotřebí mít dohled. Evropský parlament jen nechce brát na vědomí to, co učinila Rada a komise. Skutečnost je taková, že Evropský parlament eh, vždy jen slyšel sliby o tom, že máme být trpěliví, ale potřebujeme nyní slyšet jasné závazky. Doposud Doposud jsme slyšeli jen slova od rady, ale ne, rada podle toho nejednala. Rada by měla udržovat eh, respekt k eh, přístupu k datům a uchovávání údajů. Jakým způsobem ale osoby, kterým tyto údaje náleží, jak k ním se vztahují, eh, budou odškodněny, pokud jejich data budou zneužita nebo špatně, špatně využita. Proč se máme schovávat za komisi? Je to přece rada, která nakonec uzavírá vyjednávání. A proč Eh, vyjednávání a jejich hlavní směry dosud nebyly nám předloženy. Zdá se, že rada takto outsourcuje eh, své spravodajské služby do Spojených států je zapotřebí, aby zde byla skutečná reciprocita i pro evropské orgány, a to proto, aby i evropské orgány mohly využívat podobným způsobem americké údaje, abychom si mohli vytvořit sami naše vlastní evropské kapacity. Rada nechce využívat stávající legislativu, jako je směrnice pro um, zacházení s osobními údaji pro telekomunikační služby a podobné. Tento systém hromadného odesílání údajů neznamená nic jiného, než že převod a uchovávání údajů budou disproporciální eh, za eh, doby trvání této dosavadní dočasné dohody. Nyní prosím, eh, pane předsedo rady, povězte mi, jak jen, prosím pěkně, 500 milionů evropských občanů má tímto způsobem mít vydávány své údaje, i když my eh, tvrdíme, že uchováváme jejich práva a že eh, je zastáváme. Eh, Děkuji bardzo. Děkujeme vám. Paní zpravodajko, nyní za radu promluví pan Pérez Rubalcaba. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, na úvod svého vystoupení bych chtěl učinit jednoznačné prohlášení. Španělsko velice rozhodně podpořilo Lisabonskou smlouvu a podporovalo ji od samého počátku, a to s přesvědčením, že aplikace této nové smlouvy bude mimo jiné znamenat přiblížení evropských orgánů k našim spoluobčanům. To je cíl, který smlouva svěřuje do značné míry právě tomuto parlamentu. Parlament má sehrávat větší úlohu a má se eh, podílet na aktech, které se týkají společného prostoru bezpečnosti, spravedlnosti a práva a eh, právě to má přispět ke zblížení evropských orgánů a občanů. Já bych tedy na úvod svého vystoupení zde před poslanci chtěl ujistit, že my se zavazujeme k spolupráci, k loajální spolupráci Rady a tohoto parlamentu. Pro španělské předsednictví je to závěr, který se zrodil z naší velké angažovanosti ve prospěch Lisabonské smlouvy a jejich cílů. Rada také s tímto parlamentem sdílí Eh, obavy, pokud jde o zajištění bezpečnosti všech evropských občanů. Bezpečnost by měla být zárukou pro možnost plně uplatňovat své svobody. Proto také hodláme společně bojovat proti terorismu, a to proti jakémukoliv typu terorismu, jak už je uvedeno v usnesení, které bylo schváleno 17. září tímto parlamentem. Cituji, parlament s rozhodností vnímá potřebu pokračovat v boji s terorismem a je plně přesvědčen o nutnosti dosáhnout eh, kvalitní rovnováhy mezi bezpečnostními opatřeními a ochranou občanských svobod a základních práv. Konec citátu a já se samozřejmě s tímto prohlášením plně stotožňuji. V tomto rámci bych tedy rád viděl tuto rozpravu. Je to nový rámec, rámec definovaný smlouvou, rámec, který spočívá v úzké spolupráci mezi institucemi a ve společných obavách a snahách, které se týkají boje s terorismem, ale zároveň je třeba samozřejmě respektovat zásadu přiměřenosti a potřebnosti. Jenom to je zárukou efektivity takového boje. Pane předsedo, je jasné, že mezinárodní terorismus předložil našim společnostem nové výzvy. Je to poměrně nový terorismus, eh, který je velice eh, nebezpečný a funguje na celosvětové úrovni. Vymícení takového terorismu je tedy také třeba zajišťovat na celosvětové úrovni. Tento terorismus, terorismus nemá žádnou hierarchizovanou strukturu a je tedy možné s ním bojovat pouze s vynaložením velkého úsilí a s použitím informací tato bezpečnost nebo nebezpečnost tohoto terorismu nás vede k velké obezřetnosti v místech, kde se schází hodně lidí. Prevence, koordinace a informování, to jsou tři klíčová slova, která schrnují naši strategii boje eh, s touto obrovskou hrozbou. Všechny země se snažily lépe uvnitř i vně koordinovat, tak abychom zajistili, zajistili lepší informovanost a abychom mohli spolupracovat s těmi, kteří s námi tento boj sdílejí. Evropská unie eh, také vytvářela společné vyšetřovací týmy, zajišťovala výměnu informací, společné analýzy a v tomto kontextu také vznikla dohoda mezi EU a USA o předávání údajů o finančních transakcích. Výměna údajů bez dohody fungovala v podstatě nepřetržitě několik let. Když jsem vystoupil na výboru LIBE před několika týdny, tak se mě poslanci ptali na výsledky této výměny údajů. Ta otázka byla relevantní.

je to obsaženo i v druhé zprávě soudce Bruviera, která byla předložena ehm, tomuto parlamentu a v níž se uvádí, že v roce 2009 TFTP byl hodnotným nástrojem při eh, mapování terorismu, při zjišťování informací, které při vyšetřování chyběly, při potvrzování totožnosti podezřelých, při lokalizaci zeměpisného umístění těchto teroristů, při zjišťování totožnosti nových podezřelých podezřelých a e, při předcházení teroristickým útokům. A k tomu bych chtěl dodat, že nejen v roce 2009, ale už i předtím v USA, v Evropě a na celém světě toto platilo. V Barceloně v lednu v roce 2008, v Německu v létě 2007, v Londýně po atentátech 7 července při vyšetřování eh, atentátu z 11. března 2004 v Madridu, při vraždě v Bangkoku v roce 2005 nebo při útocích na Bali v roce 2002. Toto jsou jedny z příkladů, které eh, soudce ve své zprávě uvádí. Výměna údajů tedy přispěla k dobrým výsledkům. Vzájemná výměna údajů umožnila vyšetřovat atentáty, umožnila předejít atentátům, umožnila zadržet teroristy po té, co se dopustili atentátu a především předtím, než vůbec mohli atentát spáchat. Společnost SWIFT v roce 2007 eh, uvedla, že se hodlá, eh, že hodlá změnit způsob uchovávání své databáze. Ovšem toto se konkrétně projevilo teprve před nějakým časem. Museli vlastně revidovat protokol, který se týká fungování a výměny údajů o finančních transakcích. Bylo na to velice málo času. Mandát byl schválen na letní radě v roce 2009 a pak vlastně byla panovala určitá nejistota ohledně vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Potom byla podepsána eh, dočasná provizorní dohoda na 9 měsíců, dohoda, která musí být ratifikována tímto parlamentem. Je to tedy dohoda dočasná na 9 měsíců a během nichž tento parlament by měl zahájit nový proces jednání, jehož se bude účastnit parlament, rada a komise tak, aby mohla vzniknout konečná smlouva. Takové tedy bylo rozhodnutí. Je možné, že to rozhodnutí nebylo nejlepší, ale je třeba v tomto parlamentu říci, že e, ta dohoda, o které dnes diskutujeme, je, pokud jde o obhajovou soukromí nebo ochranu soukromí, mnohem lepší než stávající protokoly, které platily do okamžiku vstupu smlouvy nebo dohody v platnost. Do této prozatímní dohody totiž byly doplněny dodatečné záruky, které mimo jiné doporučil právě tento parlament a vaše zpravodajka ve své zprávě. Chtěl bych říci, že španělské předsednictví rady plně přihlédlo k usnesením schváleným tímto parlamentem. Dopisy, které zaslal předseda parlamentu jakož i zpráva paní Henis Plašert, která byla schválena na výboru Libe 4. února, také vlastně určovala naše další skutky. Proto rada předala parlamentu včera prohlášení a dovolte, abych tady teď před vámi schrnul hlavní body tohoto prohlášení. Za prvé, závazek rady plně začlenit do definitivní smlouvy eh, účinné záruky, které zajistí mazání údajů, lepší kontrolu, pokud jde o výměnu informací v rámci TFTP eh, mezi národními úřady a třetími zeměmi. A samozřejmě chceme také posílit záruky, které jsou obsaženy už ve stávající dohodě a které musí být obsaženy i v té definitivní dohodě. Je třeba jasně vymezit účel používání údajů a zcela eh, zakázat vlastně Eh, využívání profilů eh, a části údajů. Rada v reakci na nový kontext, tedy v souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platost, se zavazuje dojednat meziinstitucionální dohodu tak aby také byl snadnější přístup k utajovaným dokumentům v rámci mezinárodních dohod. Chci zcela rozhodně potvrdit, že španělské předsednictví eh, se plně zavazuje k naplňování Lisabonské smlouvy a charty základních práv, a to především článku 8 a tím chce vyhovět oprávněným obavám tohoto parlamentu. Pane předsedo, víme, že tento závazek, který jsem formuloval, je možný. V dopise, eh, které, který vlastně byl odeslán Timothy Clayker, ministrem financí a ministrem zahraničí Hillary Clintonovou, se americká vláda zavázala eh, k tomu, že se bude snažit zajistit dostatečné záruky, tak aby to bylo v souladu s očekáváními tohoto parlamentu. Je možné, dámy a pánové, že proces schvalování dohody, o níž dnes diskutujeme, Eh, probíhal tak, že tedy rada neučinila vše úplně správně. Ale je jisté, že v tomto procesu se si rada vzala po naučení a eh, rada dobře bere na vědomí obavy vyjádřené parlamentem. Ta dohoda, o níž dnes diskutujeme, dámy a pánové, doufám, bude i nadále přispívat ke zlepšování bezpečnosti našich občanů v celém světě i v Evropě. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní převodničanci. Děkujeme vám. A teď bych chtěl připomenout, jak už jsem uvedl, že jsem obdržel odpověď od rady na ten dopis, který jsem zaslal. Tento dopis je k dispozici politickým skupinám, tedy tato odpověď je přístupná poslancům rada odpověděla na očekávání parlamentu v, tom, v této odpovědi a teď vám děkujeme, pane, pane ministře, za to, že jste odpověděl jménem komise. Nyní promluví paní komisařka Malström. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, pane předsedo rady, děkuji vám především za to, že jste mě a nám všem dali důvěru za to, abychom mohli pracovat jako komisaři. Je to opravdu eh, velice zajímavý první den práce a já jsem velice ráda, že můžeme právě v tento první den hovořit tak důležitém tématu, jako je zpracování předávání údajů související s programem sledování financování terorismu, tím TFTP. Evropský parlament má veliký zájem o tuto oblast, což je zcela oprávněné, protože program TFTP Ehm, přináší určitou výzvu, jak chránit údaje a jak bojovat současně proti terorismu. To znamená, že musíme poskytovat to občanům jak ochranu údajů, tak bezpečí. Jedním z cílů dočasné dohody je zajistit implementaci za podmínek eh, usnesení Evropského parlamentu ze září 2009 a my chceme ještě hm, potvrdit eh, dále eh, takovéto záruky na tu dlouhodobou dohodu. Zejména eh, je třeba, aby bylo jasné, zda jsou respektována práva občanů. Eh, musí zde být jasná možnost odvolání a náhrady škod pro evropské občany a podobně. V pondělí minulého týdne poslanci obdrželi další informace a je jasné, že program TFTP velice pomáhá v boji proti terorismu, protože pomáhá zadržet eh, osoby, které eh, následně byly eh, souzeny, obviněny z trestného činu terorismu. To znamená, že tento program TFTP je velice důležitý a je, zod, je důležitým prostředkem boje proti terorismu. Víme, že hrozba terorismu v některých členských státech je E, velice vysoká. A odmítnutí dočasné dohody Evropským parlamentem by znamenalo velkou ránu bezpečnosti. Některé z členských států velice jasně vyslovily, e, že e, chtějí, aby tento systém pokračoval, protože z něj měli jasný prospěch. Je ale třeba, aby tyto, aby tyto informace byly Eh, dále poskytovány, protože jsou nutné pro spravodajské služby, aby mohly eh, odhalit eh, souvislost s různými osobami, například s al qaidou a dalšími teroristickými spolčeními. Hodně bylo vyřčeno ohledně úrovně ochrany údajů v dočasné dohodě. A to je velice důležité téma. Chci Eh, říci eh, poslankyním a poslancům, a mnozí z vás to již jistě, jistě učinili, podívejte se podrobně na dočasnou dohodu. Zjistíte, že tam jsou právně závazné závazky, pravidla eh, pro Spojené státy ohledně toho, za jakých podmínek mohou zpracovat a využívat údaje. Například například striktní omezení cílů a zpracování, které se omezuje jen na Eh, vyšetřování a eh, soudní procesy s terorismem. Nesmí se eh, tunelovat data, mohou se využívat jen za té okolnosti, že je rozumný důvod se domnívat, že daná osoba má souvislost s terorismem. Proto údaje z databáze TFTP jsou anonymní pouze, pokud je důvod věřit, že jedna identifikovaná osoba může být teroristou, tak teprve pak je možné podívat se na tato konkrétní údaje. Do pěti let se musí eh, tato, tyto údaje vymazat, což odpovídá od mm, obdobím, která jsou platná v Evropské unii. I e, orgány zodpovědné za ochranu údajů z Evropské unie budou kontrolovat, eh, zda toto je plněno. Tato dohoda se netýká eh, převodu eh, veškerých eh, údajů z EU do USA. Je to opravdu jen zlomek údajů SWIFT, které budou za této dočasné dohody přesouvány do Spojených států. Nijak se to netýká pravomoci orgánů na ochranu údajů v Evropské unii, které se zabývají ochranou údajů ve SWIFTu nebo mm, údajů v jiných finančních mm, operacích. To eh, znamená, že je zde zaručena silná ochrana osobních údajů. Kdyby se například USA podařilo získat eh, za tyto údaje bilaterálními dohodami například s nizozemím, už by ty záruky nebyly tak vysoké. Ehm, odmítnutí eh, souhlasu s touto dočasnou Eh, dohodou by znamenalo za prvé tedy eh, snížení jak bezpečnosti, tak snížení ochrany osobních údajů v Evropské unii. Dočasná dohoda je, dámy a pánové, jen dočasná dohoda. Není snad nejlepší na světě, ale nepochybně může být vylepšena. Komise nyní eh, dokončuje finální mandát pro konečnou dohodu a záhy je přijme. Osobně se vám zavazuji, že Evropský parlament a jeho obavy a to, co je pro něj důležité, bude zvažováno a e, že to budeme začlenovat do nové dohody. Evropský parlament bude plně informován ve všech částech a etapách tohoto procesu. Doufám, e, pane předsedo, že tímto způsobem se mi podařilo zodpovědět alespoň některé z vašich dotazů. E, děkujeme, paní komisař, za ty vyjaš... Děkuji, paní komisařce, za její pro nás tak za informace, které nám poskytla, které byly velice důležité. Bylo tam jisté prohlášení, které nyní učinila Rada komise a souviselo to s našimi očekávání, která se týkají budoucího vyjednávacího mandátu a také informační povinnosti vůči parlamentu. Máme zde ovšem ještě další důležitý prvek, totiž, že my jsme spolu zodpovědní nyní za evropskou legislativu a máme také spolu zodpovědnost za mezinárodní smlouvy, například jako eh, je smlouva, tedy dohoda o SWIFTu. Tímto vysíláme signál a říkáme, že se situace po ratifikaci Lisabonské smlouvy zásadním způsobem změnila. Myslím si, že nejnovější signály od americké vlády jasně poukazují na to, že na, evra, na americké straně toto povědomí existuje. My jsme ovšem zavázáni našim občanám a obča- občanům a občankám, protože jsme zvolení členové Evropského parlamentu a jsme odpovědní za ochranu občanských práv. Nyní otevírám rozpravu za politické skupiny. Budou hovořit jednotliví řečníci, nejdříve pan Strasser. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, nejdříve bych chtěl přivítat paní komisařku na její, v jejím prvním pracovním dni. My jakožto parlament musíme trvat na této debatě. Máme dobré partnerství s Američany, zejména co se týče otázky boje proti terorismu. My jsme proto, aby existovala bezpečnost občanů a jsme také proto, abychom měli občanská práva a ochranu údajů. A další věc, prosazovali jsme, abychom měli již v polovině září jasné pokyny pro vyjednávání a také jsme měli naši jasnou pozici. A proto nyní chceme, aby došlo k realizaci této komise. A další věc, paní komisařku, nejenom, že parlament má velký zájem o toto téma, ne, my jsme zodpovědní za legislativu a proto chceme, spolu rozhodovat o tomto tématu, jakožto prvoprávní partneři Rady a Komise. Chci říci, že způsob, jakým vznikl tento text, nemůžeme akceptovat. A druhá věc, pokud Rada říká, že zohlednila body parlamentního usnesení, tak to není pravda určité boty nezohlednila, například právo na žalobu, vymazávání dat a další. To byl důvod, proč jsme ve švecnostním výboru řekli, že to nemůžeme akceptovat. A musíme na tom trvat. I musíme jasně ukázat, že teprve poté se celá věc začala vyvíjet. Americká ministrině zahraničí nic nepřislíbila, Leda, že by rada měla jiné informace než parlament a k tomu zde již došlo. Rada v tomto týdnu vyslala pozbudivé signály, ale nedala žádné záruky. To bych chtěl opravdu podtrhnout. Proto my říkáme, že chceme o tom nadále hovořit, chceme dobrou dohodu a jsme opravdu proto, aby jsme o tom i nadále hovořili, ale pouze za předpokladu, že budeme mít záruku dobré dohody. Děkuji, říká pan předseda. Prosím vás všechny, abyste dodržovali svůj čas. Prosím, nehovořte příliš dlouho, máme časové omezení. Martin Schulz, bardzo proszę. Pan Martin Schulz. Prezident. Prezident, der irische Schriftsteller Jonathan Swift hat in seinem berühmten Buch Gulliver Děkuji, pane předsedo. Irský spisovatel Jonathan Swift ve své knize Gulliverovy cesty poslal Gullivera do země trpaslíků. Gulliver si všimnul ovšem, že eh, se nedostal do země trpaslíků, ale do země obrů. A mně to tak trochu připadá, jako kdyby americká diplomacie měla stejné zvyky, jakožto Gulliverovy cesty. Protože se snaží zacházet s Evropským parlamentem, jako kdyby to byl trpaslík. To je ovšem omyl. Cecílie, já vám blahopřeju k vašemu zvolení, kde vy jste v podstatě se dostala z jedné židle na druhou. Chci říci, že to není vinou americké diplomacie, ale spíš vlád Evropské unie, kteří si mysleli, že budou schopni protlačit takovouto zohodu parlamentem, aniž by si uvědomovali, že parlament prostě nemůže souhlasit se smlouvou, která má tolik nedostatků. Tato smlouva je v duchu bezpečnostní ideologie USA, ale není v duchu ochrany základních práv. A tuto ochranu my, my musíme, jakožto zvolení poslanci, poskytnout občanům Evropské unie. Možnost přenášet velké množství údajů, aniž by byly specifikovány, aniž by to bylo v jednotlivém případě konkretizováno, je v naprostém rozporu s tím, čemu my říkáme ochrana základních práv a co jsme si v Evropě prosadili. A to nejen v tomto parlamentu, ale i ve všech jednotlivých národních parlamentech. Takže jsou to závažné nedostatky, které se týkají ochrany údajů. Jak dlouho se ukládají údaje? Kdo je předává komu? Jaké možnosti mám já získat informace o tom, co se děje s mými vlastními údaji, komu jsou předávány, zda jsou předávány správné údaje, jak se mohou právně chránit před tím, aby někdo získával nesprávné údaje o mé osobě, či aby údaje o mé osobě byly předávány třetím osobám, ať je to již kdy, kdokoliv. Kdy do, bude docházet k vymazávání dat? Existuje zde jistý předpis, který říká, že to může být dokonce 90 dní. Takže já opravdu musím poukazovat na to, že těch 90 let, promiňte, ne dní, 90 let to může být uchováváno. To jsou naprosto závažné nedostatky, které tato dohoda obsahuje a proto chci jasně říci, že to je špatná dohoda a že s ní nemůžeme souhlasit. A pokud mi ji odmítnete, tak odmítneme, tak vy budete muset s USA vyjednat novou dohodu, lepší dohodu, která by plně zohlednila bezpečnostní zájmy, my jsme pro, ale zároveň musí zohlednit zájmy občanů, co se týká jejich svobod. Je tedy důležité nalézt kompromis. To musí být cílem nových vyjednávání. Proto já své frakci nemohu dovořit, aby souhlasila s touto dohodou ve formě, v jaké existuje. Děkuji. Děkuji vám. Paní Sofia Intfeld za ALDE. Yes, thank you, chair, and... Děkuji, pane předsedo. Vítám zde svou bývalou kolegyni a dobrou přítelkyni Cecily Malmstrom. Jsem ráda, že tě prostě tu vidím. Vážení kolegové, toto je první klíčové rozhodnutí Evropského parlamentu, které e, přijímá podle Lisabonské smlouvy a očekávání jsou vysoká, ale musíme mít jasnou hlavu. Našim občanům dlužíme dobře zvážené rozhodnutí. Musíme se zbavit jakýchkoliv vnějších tlaků nebo zastrašovací taktiky, jako jsou hrozby z nedostatku bezpečnosti. Údaje, jak víme, mohou USA i tak získávat i bez této dohody. A nezapomínejme, že členské státy nebyly eh, jednomyslné, pokud jde o tuto dohodu. My můžeme odsouhlasit pouze takovou dohodu, která bude plně demokraticky legitimní na základě věcném i procedurálním. To není nějaká bitva mezi radou a parlamentem, ani bitva v rámci transatlantických vztahů. Jde tady o to, že evropské, evropští občané mají nárok na demokratické a transparentní postupy. Dosavadní odpovědi rady jsou zcela nevyhovující a demokratická přání ehm, ehm, evropských občanů nemohou být vlastně oslabována tím, že se jim budou slibovat naší cesty do USA. Rada od roku 2007 měla řadu příležitostí vyřešit toto lépe a zajistit bezpečnost a zároveň i ochranu osobních údajů a občanských svobod. A to pomocí demokratické kontroly prostřednictvím národních eh, či eh, parlamentů či Evropského parlamentu, ale eh, rada byla velice paličatá a parlament nemůže přijímat rozhodnutí, jestliže nemá k dispozici všechny relevantní informace a dokumenty. Naši voliči mají právo na to, abychom řekli ne, mají právo na to, abychom vše pečlivě zvážili a abychom prostě jenom nepotvrzovali rozhodnutí rady. Evropský parlament velice jasně už celé roky říká, jaké jsou jeho očekávání a místo toho, aby se mu dostávalo více vágních slibů, ze strany rady, tak rada by spíše měla poskytovat stanovisko své právní služby a potřebné informace, které ukáží, že se údaje využívají jenom pro účely boje proti terorismu. A myslím si, že ta druhá zpráva, která zde byla zmíněna, není dostatečná. Pokud chce Rada souhlas tohoto parlamentu, musí vyhovět našim požadavkům a to je jediná cesta, kterou se Rada může dát. Paní Rebeka. Děkuji. Paní Harms Pane předsedo, nejdříve bych předepsala jednu poznámku k vyjednávání s experty a velvyslancem USA. Já jsem se v rámci těch dvou rozhovorů, které jsem vedla, nepřipadala jakožto evropská trpaslice. Rozhodně ne, naopak. V rámci těchto rozhovorů s experty z USA jsem se velice mnoho naučila o zcela rozdílných právních systémech, které se týkají ochrany základních práv v Evropě a v USA. Ty systémy jsou rozdílné. A já jsem velice vděčná Amerikanům, Američanům, že byli ochotní se pustit do takovéhoto dialogu. Když se tady poukázat na to, že Evropané před sebou mají velký úspěch. E, úkol a rada to je, rada ho ještě nesplnila. Je to úkol, abychom zaručili boj proti terorismu účinný a zároveň, abychom zaručili účinnou ochranu základních práv. A já si myslím, že je zahanbující, že lidé musí přicházet z Ameriky, aby nám vysvětlovali, jak vlastně tato oblast vypadá, protože rada nebyla toho schopna. Paní zpravodajka jasně poukázala na to, v jakých oblastech je třeba chránit lidská práva a v jakých oblastech ovšem dochází k tomu, že jsou porušována. A chtěla bych dodat ještě jednu věc, která je důležitá a problematická jak z právní perspektivy, tak z politické perspektivy. Definice terorismu je v USA a v Evropě zcela rozdílná. A to je problém, který se táhne jako červená niť právě touto dohodou. Dámy a pánové, řeklo, zde se řeklo, že poslanci tohoto parlamentu se zodpovídají občanům za to, zda se dobře postarali o ochranu jejich základních práv. Já jsem toho mínění, že nemůžeme souhlasit s dovodou, o které mnozí z nás na veřejnosti, jako například pan Schulz, pan Weber, říkali, a to opakovaně, že porušuje stávající právní předpisy. My musíme udělat ten skok. My jsme to občanům již vlastně řekli. Musíme být proti té prozativní dohodě. Já si Není možné, aby se parlament znovu vyhýbal své zodpovědnosti. Udělali jsme to již v listopadu, tam jsme měli možnost šlápnout na nouzovou brzdu, ale většina v parlamentu to nechtěla. Proto se nyní musíme k tomuto sloku odhodlat. A právě ve světle konsultací s Američany musím říci, že nyní se musíme postarat o více bezpečnosti a o více větší ochranu lidských práv v Evropské unii a možná i v USA. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda a nyní pan Timothy Kirchhoff za ECR. Vážený předsedo, podobně jako kolegové, já jsem byl frustrován tím chováním eh, rady, pokud jde o konzultace tohoto parlamentu o dohodě. Eh, ty konzultace by neměly být retrospektivním nástrojem. Je třeba, aby se zajistila opravdu vzájemná výměna těchto údajů. A myslím si, že to musíme opakovat stále dál. Byl jsem ujištěn alespoň spojenými státy a jejich orgány a o tom, že v tom systému je systém víceúrovňové kontroly a i e, systém soudní kontroly. Eh, myslíme si, že by se neměly tedy eh, nějak ohrožovat budoucí i současné dohody o výměně údajů. Teď se nám tady dostává řady slibů ze strany Rady a komise. Já nemohu posoudit, zda to eh, odpovídá na všechny rozumné požadavky, které jsme předložili. Pane předsedo, podle mého názoru teď potřebujeme trochu času předtím, než dál postoupíme s naším zvažováním této, tohoto zásadního opatření. Děkuji. Pan předsedající Lothar Bisky Levice Euro... Děkuji a nyní pan Bisky za GUE NGL. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, dohoda SWIFT byla uzavřena a vyjednávána velice pochybným způsobem a byla uzavřena v takovém rychlo procesu, těsně ještě než vstoupil v platnost Lisabonská smlouva. Mně se jedná zejména o obsah té smlouvy. To je v podstatě jakási malá sestra velkého bratra, tato smlouva, Big Brother. Rada se nám snaží namluvit něco, co našim vlastním vládám nevěříme. Já si myslím, že je naprosto špatné, když eh, mají orgány, které potírají terorismus, přístup k údajům o lidech protože to jde proti lidským právám a celou řadu let se zde uchovávají údaje a nikdo to nemůže kontrolovat. Nikdo neví, co se s těmi daty nadále děje a není zde upraveno oškodnění v případě, že třetí stát data zneužije. Občan to nemůže zažalovat. Občan se stává paušálním způsobem objektem podezření a to je degradace občana. Evropská unie tímto způsobem dovoluje dalším vládám a státům, aby špehovali její vlastní občany. Nyní se vrátím k německým eh, případům. Tam se to stalo v oblasti telekomu, německé železnice eh, či drogerie Schlecker, kde vlastně tyto společnosti špehovaly své vlastní občany a nyní budou vlády v situaci, kdy povolí něco podobného. Já si myslím, že parlament se musí jasně rozhodnout v této oblasti a ukázat, jak je jeho postoj. Protože proč by například měl Google se bránit tím, že jsou sledovány jeho údaje? Je jasné, že musíme bojovat proti terorismu, ale ne s tím, že zrušíme základní lidská zpráva. Vždy zde slyšíme, že Evropská unie se zakládá na základních hodnotách a jednu z těchto hodnot my se snažíme vymazat. Naše frakce s tomu rozhodně nesouhlasí. Děkuji, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k řečníkům, kteří hovoří sami za sebe. Pan Simon Busutil. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych eh, jasně sdělil, že EPP není pro dohodu SWIFT a budeme hlasovat pro. Budeme hlasovat pro. Pro nás je nejdůležitější bezpečnost našich občanů. Bezpečnost občanů se zlepší, až bude uzavřena konečná dohoda. A to neříkám jen já, to uvádějí také experti, kteří šetří situaci ohledně bezpečnosti a práv občanů, jejichž práva zde zastupujeme. Jde nám o bezpečnost Evropy i občanů. A e, zlepší se tedy situace jak Evropy, tak Spojených států díky této dohodě. Proto je škoda, že Rada eh, doposud eh, nejednala tak eh, hluboce, jak bychom očekávali. A, a také chápu obavy kolegů, Nicméně mějme na paměti, že dohoda, o které nyní hovoříme, je hoda pouze dočasnou, je to dohoda, která je časově omezená a ta nám bude umožňovat, abychom vypracovali eh, definitivní dohodu. Pane eh, předsedo, hovoříte také o bezpečnosti a proto já teď chci eh, apelovat na vás, kolegové, abychom mohli lépe využívat naše nové zodpovědnosti a naše nové pravomoci je třeba, abychom řekli našim občanům, ano, my bojujeme za vaši bezpečnost. Pokud zítra budeme sjednocenější, eh, tak bych rád hlasoval za odložení hlasování. Uh, Děkuji, pane předsedo. Také my, socialisté a demokrati, chceme bojovat za evropské občany, chceme bojovat proti terorismu a proto budeme doporučovat, jak říkal náš představitel, eh, hlasování záporné, tak abychom zajistili, že eh, vlastně použijeme postupy, které nám umožňuje Lisabonská smlouva proto, abychom bojovali proti špatné dohodě. To není nějaká sektářská otázka, sektářská záležitost. Je to záležitost toho, zda špatně navržená dohoda poslouží zájmům bezpečnosti a boje proti terorismu. Jeden z mých poradců, který byl právník a já jsem také byl právník, pan jako pan Kirkhope nebo Benjamin Franklin, který byl také právník, řekl, že eh, prostě svoboda si tohle nezaslouží a my tady se shodujeme všichni na tom, že chceme pro evropské občany dobrou dohodou. Na Koreperu rada přednesla všechny otázky, které my jako skupina považujeme za důležité. Stejně i paní Clintonová ve svém dopise uznala, že parlament má pravdu, ale žádný z těchto dokumentů nešel dál a ne, ne, nabídl řešení tohoto problému. A proto to ne eh, přihlasování povede k lepší dohodě pro nás všechny. Takže v naší frakci vyzýváme celý parlament, aby podpořil zpravodajku a to, o co se snaží, a sice o lepší dohodu pro boj s terorismem. My chceme efektivní boj s terorismem a to znamená i lepší dohodu a to také budeme doporučovat sociálním demokratům dnes večer na naší skupine. Děkuji vám a nyní pan uh, Agustín Diaz de Mera pane předsedající. Máme tady dohodu. Úloha parlamentu je zásadní podle Lisabonské smlouvy a musí to respektovat všechny zúčastněné strany. Pokud jde o věcné otázky, demokratická společnost může nejvíce poškodit terorismus tak, že ho odstřihne od financování. Proto ta dočasná dohoda musí eh, zároveň platit, dokud se nevyjedná konečná dohoda. SWIFT a TFTP ukázaly svou efektivitu při prevenci terorismu v Evropě, Asii, Africe i Americe. Pokud jde o text eh, prozatímní dohody a ochranu údajů, eh, je třeba, aby byl zřízen nějaký zvláštní soudce nebo někdo, kdo to bude kontrolovat. Ale dámy a pánové, v této otázce se ani nediskutovala, ani se nedospělo k žádnému řešení ten dopis, který nám byl zaslán, uvádí, že údaje se budou využívat výlučně pro zjišťování terorismu a jeho financování. Nebudou, nebudou se pořizovat kopie, nebude se to propojovat s jinými databázemi, pouze k tomu budou mít uh, přístup bezpečnostní složky. Já mám důvěru ve vládu USA, ve velkou demokracii USA. Máme povinnost posílit naše vztahy s USA. Jsme přirozenými partnery této spolehlivé země a proto uh, navrhuji, aby tato sněmovna podporovala podpořila prozatímní dohodu. Myslím, že by to bylo velice pozitivní eh, gesto. Považujeme to za nezbytné pro přítomnost i budoucnost. Na závěr, pane předsedo, Rada a komise také již vědí, eh, že je třeba eh, dospět k meziinstitucionální dohodě v této věci. Děkuji. Za vypověď. Pan... Děkuji. Pan Stavros Lambrinidis, jedna minuta. Pane předsedo, obyčejný eh, dopis od Rady o vyjednávacích směrech, o tom, že budou obsahovat eh, zájmy parlamentu, že vyjednávání začne okamžitě se Spojenými státy, ne někdy v budoucnosti, že parlament bude plně účasten těchto vyjednávání, by mohl stačit. A eh, tímto způsobem by se ehm, snížily obavy parlamentu. Ale to by se dalo dělat i dnes. Eh, hromadné odesílání údajů není problém, jak řekla komise. Hm, do Spojených států půjdou jen některé údaje. Spojen SWIFT Říkají, že tak tomu není, eh, Spojené státy také, že ne, a teď nevíme, co je vlastně pravda. Víme, že to jsou určité hlavní směry vyjednávání, ale kde jsou? Vzhledem k tlaku, který zde dnes existuje, proč nám nemůžete přesně říct, na čem se s parlamentem shodnete a na čem ne? Místo těchto obecných slov. Pane předsedo, mám pocit, že je nesmírně důležité, abychom společně s USA bojovali proti terorismu. A naléhám na Spojené státy a na radu, aby velice seriózně spolupracovali s námi vámi po zítřejším hlasování, aby nešli bilaterální cestou, aby nesnili o tom, že rozbíjí naši solidaritu, ale abychom společně chránili základní práva i, svo- i bezpečnost. Děkuji, pane kolego. Like ask... Rád bych vás chtěl požádat, kolegové, abyste nehovořili příliš dlouho. Vidím modrou kartu, pan Zemke. Pane Zemke, máte slovo. Więc ja chciałem bardzo podziękować, ale Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mi udělil slovo, ale já jsem se přihlásil pro proceduru Catch the Eye. Paní Birgit Zippel, minuta 30. Dobrá, tedy paní Birgit Zippel na minutu a půl. Děkuji. Kdo sledoval celé ty hovory o SWIFTu, zejména v poslední době, měl jistě uh, dojem, že bez SWIFTu bychom se ocitli v kaosu, že pokud tu dohodu odmítneme, tak bude konec transatlantických vztahů a tím i konec boje proti terorismu. Tyto uh, pokusy bych nazvala jednoduše směšnými. USA se nesnaží zachránit nutný instrument, oni se snaží pouze zachovat si vlastní tvář. Máme tady celou řadu různých dohod a nástrojů, které jsou za účelem boje proti terorismu a SWIFT by mohl být pouze jedním stavebním kamenem. My dobře víme, že není pravda, že máme nedostatek údajů. Problém je v tom, že s nimi efektivně nezachází. Dohoda SWIFT je naprosto špatná, je rozporuplná a neobsahuje opravdu dobrá opatření v tom smyslu, aby se předávala pouze data podezřelých osob. Místo toho se předávají data hromadně a tímto způsobem dochází k porušování základních práv, ochrany údajů a principů právního státu pokud by USA opravdu byli schopni vyslechnout naší kritiku a zapracovat ji do nové dohody, tak o to více máme nyní důvod proto, abychom řekli dohodě ne. Je důležité říci ne zatímní do, nové dohodě, je důležité i hned přistoupit k novým vyjednáváním, abychom dostali dobrou dohodu, abychom měli opravdu dobrý nástroj boji proti terorismu. Děkuji a nyní má slovo pan López Aguilar na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Lisabonská smlouva otevřela novou éru pro tento parlament, ale také pro radu a komisi. Vystoupení ministra zastupujícího radu bere na vědomí, že tento parlament eh, musí být tedy vyslyšen a že je třeba přehlédnout k jeho požadavkům. Dále bere na vědomí, že dojednání této dohody nebylo eh, provedeno úplně ideálně ale především eh, také přednesl závazek do budoucna a sice, že co nejrychleji se bude jednat o definitivní dohodě, která uspokojí ty požadavky, které jsou zmíněny ve zprávě naší zpravodajky. Jsou to požadavky na záruky, na přístup a eh, vymazání soukromých údajů. Je tedy třeba zajistit rovnováhu mezi občanskými svobodami, právem na soukromí a bezpečností, což je také základní právo občanů, které tedy zastupujeme. Takže, pane ministře, my jako parlament vás vyzýváme k dojednání takovéto uspokojivé dohodě s přihlednutím samozřejmě k Lisabonské smlouvě, k chartě základních práv a k tomu, že tento parlament zastupuje 500 milionů občanů a jejich základní práva. Děkuji vám. A nyní přistoupíme k postupu Catch the Pan Vos na jednu minutu. Děkuji bez účinné eh, výměny údajů, která bude probíhat rychle, nemáme, nebudeme mít bezpečnost ve věku mobility. A naším úkolem je, abych ochránili naše obyvatelstvo před teroristickými útoky. A proto je nutné nalézt vyváženost mezi bezpečností na jedné straně a samozřejmě ochranou privátní sféry na druhé straně. A takováto vyváženost by měla být zakotvena v takovéto dohodě, o které nyní hovoříme. Pokud je to ovšem tak důležité, tak musím říci, že po postup rady v tomto případě byl diletantský. A prosím o to, aby jsme zde opravdu více ustoupili paní zpravodajce, abychom opravdu potom mohli získat odpovědající většinu v parlamentu. Dokud ji nemáme, tak je program TFTP sice důležitý, samozřejmě do této doby musí svět přednášet pouze jednotlivá data a nastávající dohoda je z mého pohledu důležitá a proto si myslím, že bychom to celé měli přesunout. Děkuji. Kolegové, tato rozpráva je opravdu velice důležitá, proto vás teď vyruším. Eh, hovoříte eh, každý z vás o něco déle. Ještě máme 11 eh, žádostí o slovo. Pokud budete hovořit takto dlouho, nebudu moci dát příležitost ostatním. Jako další je na seznamu pan Lichtfried. Lichtfried, omlouvám se říká pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Nikdo nepochybuje o tom, že nutně potřebujeme bojovat proti terorismu, ale myslím si, že rozvinutá demokracie na principu právního státu si musí klát otázku, co se dělá a jakým způsobem se to bude dělat. A tato otázka v tomto případě má jasnou odpověď. Totiž ne tak, že ohrozíme 500 milionů lidí a uděláme z nich podezřelé. Ne tak, že zcela zasahuj, masivně zasahujeme do jejich práv, aniž by měli možnost svá práva ochránit. A rozhodně ne tak, že zavedeme opatření, které se vyhýbají právně zakotveným demokratickým ustanovením. A my, jakožto parlament, máme řešit něco, co vlastně arrogantní švédské předsednictví rady dohodlo. Tak ne, milí kolegové, tímto způsobem postupovat nelze. Proto jsem proto, abychom zítra hlasovali proti této dohodě. Děkuji. Eh, děkuji panu. Eh, děkuji. Pan Šliter. Jedna minuta. Och jag vill säga att ingenting stoppas, inga terroristdåd. Tímto, touto dohodou nezastavíme žádný typ terorismu. To, co zmínil předseda, to, co zmínilo předsednictví, k tomu chci podotknout, že nedošlo k zastavení terorismu. Došlo pouze k oslabení bezpečnosti protože veškeré takovéto zákony, které poskytují totální kontrolu například internetu, vedou k tomu, že se vlastně oslabí bezpečnost, protože občané se takové to věci vyhýbají, vyhýbají se kontrole, dochází k anonymizaci sítí a proto tato dohoda je dohodou špatnou. Potřebujeme naprosté proskoumání, přeskoumání těchto opatření eh, pro boj proti terorismu. Musíme přesně vědět, co nás to stojí, jak z finančního hlediska, tak z hlediska omezování základních práv. Pokud bychom měli tedy souhlasit s takovýmto opatřeními, musíme je nejdříve přeskoumat. A nyní pan Bradburn na jednu minutu. No, resign. Uh... Ne, pan Koch. nächsten Thema, zum nächsten Thema wollte ich mich melden. Danke. Já jsem se chtěl přihlásit teprve k dalšímu tématu. Pan Zemke. Pan Zemke. Chtěl uwagę zwrócić na następujące dvě moim zdaniem. Já bych chtěl e, zdůraznit dvě důležité věci, alespoň podle mne důležité. Samozřejmě, že je třeba bojovat proti terorismu, to je jisté. Ale jakým způsobem? a jakým způsobem to je třeba zvažovat i v souvislosti s touto dohodou s Američany. Za prvé, tato dohoda je jednostranně sepsaná dohoda. Uvažujme o tom, jak služby evropských států mohou využívat údaje ze Spojených států, abychom my v Evropě mohli bojovat proti terorismu. Za druhé, mám eh, základní námitku. Dali by se využít veškeré finanční údaje. A proto lze také říci, že musí pracovat tak, aby americké spravodajské služby i evropské služby mohly využívat jen ty údaje, eh, které se stahují k podezřelým osobám Pamarinesku. Eh, Děkuji, pane předsedo. Rada parlament to sdělila svůj postoj velice pozdě. To je nepřípustné a doufám, že se to v budoucnosti již nebude opakovat. Na druhou stranu jsem byl příjemně překvapen spolupra- tím způsobem, jakým způsobem spolupracovaly americké úřady s Evropským parlamentem. A doufám, že tomu tak bude i do budoucna. Ovšem, stejný zájem očekáváme také od USA, co se například eh, týče programu víz pro členské státy Evropské unie, USA stále ještě neposkytují bezvízový styk některým občanům Evropské unie. Přesto si myslím, že určitá výměna ta, dat, například jako výměna ta v rámci SWIFT, je důležitá pro boj proti terorismu. Ovšem, nemělo by to vypadat nemělo by nyní dojít k přerušení vyjednávání a je důležité, abychom měli i dlouhodobou dohodu. Děkuji. Paní Lichtenberger. Uh, Děkuji za slovo. Chci konstatovat několik věcí. Rada dnes připustila, že výsledek vyjednávání pravděpodobně optimální není. A toho bychom se měli chopit a měli bychom z toho udělat něco lepšího Nestačí ale odsunout celou záležitost, protože toto odsunutí by se konalo bez podmínek a pak bychom v plénu na příště měli tutéž situaci a nic by se nezměnilo. Další věc. Musí slibovat, že druhé vyjednávací kolo bude lepší, ale nebude se na něm podílet parlament, to už jsme slyšeli mnohokrát a vždy došlo k tomu samému. Další věc Odsunutí nám nepomůže. Potřebujeme jasný signál. A ty bezpečnostní mezery, o kterých se neustále hovoří a říká se, že by k něm došlo, pokud bychom nesouhlasili prozatím dohodu. Tyto mezery neexistují a dokládají to právní analýzy, které jsme si vyžádali. Děkuji. Děkuji pan Karim na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Bezpečnost našich občanů je samozřejmě nejvyšším zájmem nás všech. Je příliš snadné hovořit, že bojujeme proti terorismu, když také žádáme, aby byly chráněny eh, svobody našich eh, občanů v mnoha národních parlamentech, kdy se hovoří o takových akcích, kterými se zabýváme my, už to bylo vidět, SWIFT je jeden z příkladů úspěchu a my podporujeme veškeré tyto příklady úspěšné. Ale stejně tak je důležité, abychom se zaměřili na eh, ty body, ve kterých eh, SWIFT selhal nebo nesplnil svůj účel došlo k mnoha špatně eh, vedeným nebo špatným vyšetřováním v Evropské unii. Jen u nás 12 eh, ne, vinných lidí eh, bylo zadrženo a my jsme byli informováni, že finanční transakce byly součástí důkazních materiálů proti těmto lidem, ačkoliv byly později sledáni nevinnými. A to bylo jen v mém volebním okrsku. My chceme cestu vpřed ať Rada vykoná tuto práci eh, pořádně, ne kvůli Evropskému parlamentu, ale kvůli našim občanům. Pan Coelho. No um Děkuji, pane předsedo. V mé zemi je to tak, že pokud, má, pokud chce policista získat přístup k bankovních údajů, potřebuje soudní rozhodnutí. A nyní zde máme dohodu, kde, bude poskytováno, kde budou poskytovány miliardy údajů bez soudního příkazu a potom je budou vyhodnocovat američtí policisté. To je velký nedostatek této dohody. Ochrana údajů není žádný luxus, je to základní předpoklad pro naši svobodu. Potřebujeme reciprocitu, potřebujeme proporcionalitu a ta v dohodě je není, to není přijatelné. Chceme dohodu, která bude správným způsobem vyjednána. Jakým způsobem se můžeme postarat o to, abychom měli základ, který můžeme akceptovat. Myslím si, že bychom se měli vzdát této špatné prozativní dohody, protože je to lepší, než abychom měli špatný základ pro vzájemné vztahy. Ostatní vystoupení, paní Flasíková Benova. Děkuji. A nyní poslední příspěvek, bude to paní Flašíková Beňová. Děkuji, pane předsedo, vážený Vážená paní komisařko, vážený pane ministře, ministře říká se, že dobré dohoda se může uzavřít pouze mezi dobrými partnery, ale nic tomu nenasvědčuje, že bychom byli dobrými partnery. Vypadá to, že USA od nás vyžadují, abychom splnili jejich představy. Po Lisabonské smlouvě má ale Evropský parlament mnohem větší sílu a úlohou nás poslanců je, abychom opravdu obhajovali zájmy a práva, základní práva 500 milionů občanů členských zemí Evropské unie. Proto já podporuji návrh, abychom tuto dohodu přepracovali a abychom do ní zapracovali ty návrhy, které jsme kteři, my, poslanci Evropského parlamentu, kteří jsme jedinými přímo zvolenými zástupci v institucích Evropské unie, tedy návrhy, které my chceme, aby se tam zapracovaly. Víme, že v Evropské unii máme země, které mají velké problémy s terorismem, například Španělsko dlouhodobě s terorismem bojuje a já věřím, že Španělsko se stane partnerem pro Evropský parlament a ne partnerem USA. Kolegové, dal jsem vám deset eh, možností promluvit, dal jsem slovo deseti řečníkům. A nyní přejdeme zpátky k radě. Prosíme vás, eh, pane předsedo, promluvte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že vás všechny jsem si vyslechl se zájmem a chci poděkovat za všechna vystoupení, za ty, za ta podpůrná, kterých tedy bylo méně, i za ta kritická, za která tedy rovněž děkuji. A chtěl bych nejprve říci, že nejvděčnější jsem za to, že jsem v této rozpravě v tomto parlamentu opět konstatoval, že zde panuje perfektní schoda mezi parlamentem, komisí a radou, pokud jde o obhajobu našich hodnot a pokud jde o rozhodný boj s terorismem. Jak už jsem říkal ve svém vystoupení, mám na mysli jakýkoliv druh terorismu, řekl bych, že to je takový hlavní konsenzus, na který je třeba poukázat. Pokud jde o dohodu, o níž jsme dnes odpoledne hovořili, dohodu o údajích SWIFT, tak zazněly tady dva druhy kritiky, radikálně odlišné. Kritika způsobu a kritika věcná. Je pravda, že ta kritika, formální kritika způsobu byla opakovaná a to i u těch poslanců, kteří výslovně podpořili existenci takovéto dohody. Já už jsem ve svém vystoupení řekla, a chtěla bych to ještě jednou zopakovat, že je pravděpodobné, že eh, se to všechno asi mohlo udělat lépe. Je to jisté, že se všechno mohlo udělat lépe, ale také jsem řekl, a chci to ještě jednou zopakovat, že lhuty a poslanci a poslankyně to dobře vědí, byly takové, jaké byly. A rada musela jednat ve velice krátkém časovém období. Chci tedy říci velice jasně, že vůle rady je taková, aby se to už do budoucna neopakovalo, aby se už pracovalo odlišně. Uh, Někteří poslanci tady spochybňovali, možná kvůli vlastním zkušenostem, to, eh, že to je vlastně slib a závazek, který se tady opakovaně sliboval v parlamentu a byl opakovaně nedodržen. Já bych chtěl říci, že pokud jde o radu, je to závazek, který v podstatě vychází ze samotné Lisabonské smlouvy, protože právě Lisabonská smlouva zavádí eh, to, že parlament musí sehrávat stále větší úlohu mezi evropskými orgány, tak aby občané měli pocit, že jsou lépe zastoupeni. A to je závazek velice silný pro naši zemi. A já to tady chci opravdu rozhodně potvrdit, že Rada za španělského předsednictví bude jednat jinak. A pokud někdo třeba nevěří slovům rady, na to máte samozřejmě právo, tak chci připomenout, že smlouva nás přímo nutí k tomu, abychom pracovali jinak, takže eh, tady nestačí jenom politická vůle, je tady také Lisabonská smlouva, která je zákonem, který zajistí, že v budoucnu to bude fungovat jinak. Pokud jde o spolupráci s parlamentem i s komisí a já doufám, že se mohou spolehnout eh, na toho Eh, ducha eh, rovnováhy mezi bezpečností a našimi hodnotami. To je takový evropský duch, s nímž se Rada plně stotožňuje. A nyní k tedy eh, věcné podstatě pár komentářů. Nebudu se dotýkat konkrétních otázek, které byly kritikovány. Je pravda, že některé z těchto aspektů byly podle mého soudu nepodložené kritiky. Například se tady hovořilo několikrát o tom, že dohoda SWIFT, tak jak je v tomto parlamentu, eh, umožňuje vlastně takové hromadné převádění údajů. A já bych chtěl říci, že ta smlouva vůbec nemá takovou logiku, takovýto hromadný převod eh, je pouze výjimečný a pouze tehdy jsou-li podložené podložené eh, podezření. To je článek 4.6 smlouvy. Eh, pak eh, některé kritiky podle mého názoru jsou důsledkem takové povrchní analýzy dohody, ale na to teď nechci reagovat. Nicméně k té podstatě, k tomu meritu věci bych chtěla říct následující. Za prvé, jak už řekla paní komisařka, někteří z poslanců, ta dohoda byla užitečná v boji s terorismem. Byly tady zmíněny příklady ve zprávě soudce Brugiera, je více příkladů, eh, poslanci mají zprávu k dispozici. Mohu uvést i příklad ze své vlastní země, nebo možná lépe dva příklady. Ta dohoda s Vivce využila při vyšetřování atentátu 11. března v Madridu a přineslo to své výsledky. A ta dohoda SWIFT se také využila při znemožnění atentátu v Barceloně před zhruba rokem. Dnes ti, kteří to chtěli spáchat, dnes jsou uvězněni ve španělských věznicích. To znamená, že ta dohoda přispěla k výsledkům a asi budete se mnou souhlasit v tom, že pokud bychom tu dohodu přerušili, tak evropští občané by skutečně při nejmenším byli alespoň trošku méně bezpeční. Takže pokud se tato dohoda přeruší, tak to přerušení by znamenalo trochu méně bezpečnosti pro nás všechny. A chci to, eh, říkám to schválně takto, aby mě nikdo neobvinil, že situaci dramatizuje. Opravdu bychom byli o trochu méně bezpeční. Takže myslím si, že je zcela důležité, aby se ta dohoda nepřerušila. Chtěl bych ještě jednou připomenout, že eh, chápu, že tato dohoda může vyvolávat kritiky a zazněly zde velice tvrdé kritiky dnes odpoledne. Asi také ale se mnou budete souhlasit, že tato dohoda je mnohem lepší než protokol, který po celé roky umožňoval výměnu údajů mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Tato dohoda pravděpodobně nepatří k nejlepším. Určitě se dá vylepšit a já mohu i souhlasit s některými kritikami, které od vás zazněly, ale prosím, uznejte spolu se mnou, že to je lepší než to, co bylo předtím. S touto dohodou EU, Rada, a komise zavedly určité mechanismy, eh, které, na které poukazovali poslanci, které eh, vlastně mají zaručit, že bezpečnost nepůjde na úkor základních práv. A z tohoto důvodu bych chtěl opravdu zdůraznit, že je důležité, jak říkala paní komisařka, aby se ta dohoda nepřerušila. A chci ještě jednou zopakovat parlamentu, že Rada opravdu má vůli jednat o nové dohodě, která už bude definitivní chceme jednat o nové dohodě, do které by se mohly zabudovat mnohé z otázek, které jste zde zmínili a rada samozřejmě chce eh, potvrdit, že s těmito požadavky souhlasí. Je to závazek rady, závazek, který byl vyjádřen i v dopise předsedy vlády, předsedovi parlamentu, ale chceme to určitě konkretizovat přímo při jednáních. Dnes tedy diskutujeme o dočasné prozatímní dohodě, která zlepšuje stávající situaci. Diskutujeme o dohodě, která bude trvat 9 měsíců a právě těchto 9 měsíců by komise, rada a parlament chtěli využít k tomu, aby vznikla nová definitivní dohoda, kde budeme moci zajistit veškeré záruky, které parlament vyžadoval. Už budu končit, pane předsedo. Rada nemůže pominout rozpravu, která zde dnes zazněla ano, byla zde eh, mnoha kritika na adresu rady, jak jsem říkal, některá více podložená, některá méně. Ale myslím, že stojí za to, abychom tedy eh, společně zvažovali, jak postupovat dál a jménem rady bych chtěl požádat tento parlament o čas. Chtěl bych požádat o čas na konzultaci na to, abych mohl s kolegy na radě projednat tuto rozpravu. Chtěl bych to projednat s komisí a také čas na to, abychom z USA mohli zvážit možnosti, které já vidím jako realistické, jak dosáhnout lepší dohody. Prosím tedy poslanci a poslankyně o čas pro to, abych se mohl vrátit do tohoto parlamentu za pár týdnů, za pár měsíců a potvrdit zde, že skutečně máme základy pro podpis definitivní dohody, kde ty obavy poslanců už budou plně zohledněny. Obavy, eh, které v mnoha případech souhlasí i s obavami rady. Děkuji. Much, Děkuji vám, pane předsedo paní Malström. Děkuji vám. Dámy a pánové, tato rozprava byla opravdu nesmírně důležitá a je to správné, protože hovoříme o velice důležitém tématu, jak udržet bezpečnost občanů a současně i uh, dobrou výměnu informací za vysoké ochrany údajů. Jak řekl předseda rady, došlo k několika nedorozuměním, bylo třeba vyjasnit některé otázky a proto prosím, eh, přečtěte si dokumenty ještě, které eh, máte. Proč tedy vlastně chceme dočasnou dohodu? Proč? protože SWIFT se vyvíjel a my jsme zjistili, že jsme v situaci, že nemáme eh, regulaci, nemáme regulování možnosti tohoto předávání údajů. A proto komise se snažila zasáhnout, aby vytvořila něco, co by eh, nějakým způsobem ukotvilo eh, ochranu údajů při předávání těchto údajů do Spojených států. A členské státy také žádali komisi, aby eh, přijala celoevropský postoj, aby se předešlo dvojstranným dohodám se Spojenými státy. Takže tato dohoda je dočasná, jak už jsem říkala. Může být zlepšená a bude zlepšená a je opravdu eh, úsilím a snahou komise, aby společně eh, s parlamentem a, a s radou za Lisabonské smlouvy takto tu dohodu vylepšila. Je tu zapotřebí ještě dalšího vyjasnění, ale zpracovávání údajů, vymazávání údajů, ehm, záruk eh, ohledně možné nápravy, eh, náhrady. Eh, pan Lambrinidis hovořil o tom, co bude dělat komise. My jsme ve funkci 16 hodin 25 minut je tedy nesmírně důležité, že potřebujeme negociační mandát, abychom toto všechno mohli projednat společně předtím, než budeme formulovat plný negociační mandát eh, a předkládat další myšlenky parlamentu. Takže opravdu jsme ve funkci velice krátkou dobu, nemůžeme vám teď předložit všechno najednou. Pan Barroso velice jasně v dopise panu předsedu parlamentu Buskovi vyjádřil, že co možná nejdříve předložíme Evropskému parlamentu veškeré informace, abyste byli plně informováni o e, všem, co se děje. E, ano, dalo by se, to by bylo ideální, kdyby se dalo odložit ještě hlasování, abychom měli více času na projednání mandátu. Eh, a abyste měli čas podívat se na dokumenty. Komise, jak jsem říkala, je ochotna s vámi spolupracovat i s radou na tom, abychom dosáhli lepší trvalé dohody. Děkuji, eh, paní komisařko. Vážení kolegové, modrá kartička nefunguje v průběhu prezentace ze strany Rady a komise. Ale je nesmírně důležité tuto diskuzi sledovat. Budeme pokračovat ještě zítra. Zítra má být hlasování, tak prosím, jen dvě stručné otázky umožním. Pan Schulz, pan Lambrinidis. Prosím, pane Schulzi. Nic jiného než stručné otázky, protože to bychom mohli diskutovat ještě dvě hodiny. Pane předsedo, Pane předsedo, rady. Já jsem vám pozorně naslouchal, stejně jako všichni kolegyně a kolegové. Vy jste použil formulaci, dejte mi více času, abych mohl společně se svými kolegy v radě o té věci hovořit. Dejte mi více času, abych se mohl vrátit se zlepšenou dohodou. Proto se vás ptám velice přesně. Mám to chápat tak, že rada již netrvá na této dohodě a na hlasování o této dohodě? Že chcete mít čas k tomu, abyste s USA mohli vyjednávat o nové, zlepšené dohodě? Chápu to správně, že toto jste měl na mysli? Děkuji. Děkuji a pan Lambrinidis, druhá otázka, krátká. Okay. Uvědomuje si Rada to, že SWIFT v minulých letech ani jednou nepředala specifické údaje, protože nešlo eh, vytáhnout a veškeré ty údaje byly přinášeny hromadně. Uvědomuje si Rada, že přesně kvůli tomu je tu dohoda mezi Spojenými státy a SWIFTem. Personál SWIFTu zajišťuje, že hromadné údaje které jsou pak používány eh, americkými úřady, nemohou zpracovávat obecně eh, údaje, ale jen konkrétní údaje. Já doufám, že eh, Rada a komise se tímto zavazují, že budou opravdu závažně se zabývat otázkou hromadného přenosu údajů. To, to je třeba dát panu předsedovi rady čas, protože je velice důležité, aby mohl odpovědět. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rada chce ještě jednou zdůraznit, že je důležité, aby se nepřerušil tok finančních údajů mezi EU a Spojenými státy. Rada si je také vědomá, že kritiky a náměty ze strany poslanců e, musí být předmětem dalších e, úvah, dalšího zvážení. A proto jsem požádal čas. Čas na toto zvážení, na tyto úvahy se všemi zeměmi EU, s jednotlivými členskými státy. Musíme tedy e, tyto úvahy začlenit do jednání o nové dohodě. A ten čas potřebujeme především na to, abychom z USA mohli se zabývat jejich vůlí, kterou myslím mají, proto, aby se do té nové definitivní smlouvy zapracovaly ty obavy, varování, upozornění, návrhy Evropského parlamentu, tak jak zde dnes odpoledne zazněly. Chceme tedy v té definitivní dohodě mít lepší rovnováhu mezi bezpečností a svobodami a chci tedy čas pro to, abychom mohli se zabývat touto eh, možností a abych se mohl vrátit do parlamentu na nějaké rozpravy, jako je tato, ještě před hlasováním a abych mohl říct si parlamentu, mám tento závazek ze strany USA, máme tento závazek, že budeme moci do dohody zapracovat tyto náměty Evropského parlamentu za těchto okolností by určitě ta budoucí rozprava byla odlišná od té stávající. To je vše. Děkuji, pane předsedo. To, to keep... Děkuji. Abychom udrželi politickou vyváženost, já chápu, pane uh, eh, Weber a další, prosím, jen stručné dotazy. It's a unusual discussion. Je to skutečně nezvyklá rozprava, takže prosím ještě dva dotazy z pravé strany. Kolegové, za toto jsem zodpovědný, pak se můžete stěžovat. Okay. Myslíte, že je to velice užitečné, pane předsedo? Opravdu vám děkuji, že jste to umožnil. Pokud to správně chápu, jsou to velice citlivé otázky a diskutujeme již velice tak, jak je napjatě. Jestli to správně chápu, tak nám eh, předseda Radony nemůže eh, přislíbit, že ta dohoda nevstoupí v platnost. Chce pouze proto se chci zeptat, zda nám zástupce rady může přislíbit, že například během jednoho měsíce bude na stole dlouhodobá doktora dohoda, ve které budou zakotveny vyšší standardy. A nebo říká ráda, že i přesto budeme muset počkat devět měsíců do konce, eh, než vyprší ta prozatímní dohoda. Protože eh, pro nás je důležité, abychom měli jasné podmínky, abychom přesně věděli, co nám jada, rada přislibuje tak, abychom věděli, jakým způsobem se zítra budeme usnášet. Druhá otázka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, že jednací řád berete velkoryse a že umožňujete, aby vystoupili dva zástupci SD a také dva zástupci EPP. Moje otázka je následující, pane předsedo rady. Uh, vy jste tady řekl, že větší část té rozpravy v podstatě proběhla tak, že ta slova, která tu zazněla, by měla být nějak podložená nějakými informacemi, znalostí věci. A mě tedy velice překvapilo, že jsem tady slyšel určitá prohlášení, které ukazují pravý opak. Vyvolávají dojem, že nikdo si tu dohodu, kterou kritizuje, nepřečetl, že jenom málo kdo si tu dohodu přečetl, protože pokud by si ji přečetli, tak v žádném případě by tady nemohly zaznít určité argumenty, které tady zazněly. Takže, pane předsedo, já bych se vás chtěl zepsat, zeptat, se týká toho, co říkal eh, kolega Manfred Weber a také sama ženy z Ježanin Plašert to říká ve svém dokumentu. E, víte, že já jsem pro e, prodloužení dohody e, zároveň s tím, jak se bude jednat o nové dohodě. Ale samotná paní Hennis Plašert říká ve svém dokumentu, to, na co se ptá Manfred Weber, a sice zda rada může zaručit, že tomuto parlamentu v ve výboru v červnu a na plenárce v červenci předloží definitivní text, tak, aby se parlament mohl do jeho projednání zapojit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, někdo z poslanců eh, tady, tady žádá o takové časové vyjádření a materiální nebo věcné vyjádření. Eh, samozřejmě to není to tež do tohoto parlamentu. Pokud bychom měli přinést základy nějaké definitivní dohody, nebo máme-li to říct jinak, přinést do tohoto parlamentu závazky USA, proto, abychom mohli začlenit i některé z požadavků a námětů tohoto parlamentu. Není to tež, jako kdybychom přinesli novou smlouvu. Někdo se mě ptá, zda za měsíc můžeme přinést novou smlouvu, tady má odpověď musí být záporná. Pokud je otázka taková, zda během několika měsíců můžeme parlament seznámit s výsledkem rozhovoru s USA, již s účastí tohoto parlamentu, a to myslím, že je podstatné, tak, abychom mohli nadále diskutovat, protože my jakožto rada se skutečně domníváme, že ta definitivní dohoda bude mnohem lepší než ta, kterou máme v současnosti. Na takovou otázku bych odpověděl kladně. Ano, to myslím můžeme splnit a to je to, o co já vás žádám. Já tedy nechci se zmiňovat konkrétně o návrhu zpravodajky, protože eh, tady prostě eh, panovalo eh, takové klima že tady zaznělo mnoho příspěvků proti podpisu dočasné či provizorní dohody. Já mám pocit, že je mnohem realističtější proto požádat tento parlament o čas, tak abychom během, řekněme, tří měsíců mohli sem do tohoto parlamentu přinést k diskusi základy smlouvy s USA, nebo přesněji řečeno, hlavní body, na nich se USA, parlament, komise a rada shodnou, že by měly být obsaženy v té definitivní dohodě. Za těchto okolností, myslím, by ta rozprava potom mohla být radikálně odlišná. Thank you very much, Děkuji vám, pane předsedo rady. A jako poslední Teď poslední slovo bude patřit paní zpravodajce Janine Hnis Plaschart. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, hodně bylo vyřčeno. Ráda bych zdůraznila k tomu, co řekl pan eh, Busutil a pan předseda rady. Tím, že zdržíme náš souhlas s dohodou, tím nepoškodíme eh, bezpečnost našich občanů. To by bylo velice neférový argument. Je také uvažovat o tom, jakým způsobem Eh, prochází eh, ty údaje na druhou stranu Atlantského oceánu. A není k tomu dopisu, ten samozřejmě je důležitý, ale je, je tu poměrně eh, slabé znění, ne, není tu opravdová záruka závazku ze strany rady. A píše se tu, že budete vyjednávat pouze, když zůstane v platnosti ta dočasná dohoda. Podle mne to je uh, Eh, vydírání. TFTP e nemůže být eh, chápáno jako systém, který by byl v souladu s našimi evropskými tradicemi a normami. Je třeba vycházet z evropského práva, z evropské praxe. A já chci, aby se tu znovu jasně řekli, že nikdo nepochybuje o tom, že zapotřebí silné spolupráce mezi Spojenými státy a EU. EU Eh, členské státy a rada, tedy proto si jasně musí stanovit své cíle a Evropský parlament a Evropská rada se na tomto ještě nestačily sladit. Na závěr chci zdůraznit, že jde pořád o zodpovědnost Evropy a je třeba, abychom našli evropské řešení. Nizozemí a Belgie v tomto nemohou zůstat eh, eh, sami. A ano, chápu, že chcete více času my můžeme předložit tu, ten, tuto žádost konferenci před, předsedů, ale to, co jste řekl, eh, podle mne nestačí jako závazek a eh, potřebovali bychom mnohem silnější eh, výraz vůle z vaší strany. Nicméně přednesu váš požadavek na konferenci předsedů předseda. Děkuji kolegové, tato rozprava byla velice důležitá. Ehm, Máme teď 40-minutové spoždění, ale bylo zapotřebí toto téma důkladně probrat. Eh, bude se hlasovat zítra ve 12 hodin. Uzavírám tuto debatu.